Um, Kolegové, já bych ráda zahájila tuto část našeho zasedání a začnu oznámeními předsedkyně, pokud je o doporučení koordinátorů z dnešního rána. Mluvili jsme o věcech, které se týkají návrhů a stanovisek a pokud je o stanoviska, která máme zpracovat, Koordinátoři navrhovali, že sestavíme stanovisko ke zprávě, kterou má na starosti výbor Jury o převodu sporů mezi EU a pracovníky EU už k soudnímu dvoru první instance. Nechtěla to udělat žádná politická skupina, také jsme se dohodli na tom, že pokud je o návrh usnesení, které navrhuje pan Gurnan k zamítnutí programu komise, tam jsme se dohodli, že už se tomu výbor nebude věnovat, protože programy komise na příští rok řeší politické skupiny a usnesení na plenárku jde přes kanál jiný, takže panu Bernardovi nemůžeme pomoct, ale samozřejmě může postupovat přes svou politickou skupinu, která pak může předložit takovéto usnesení. Také jsme se dohodli, že se už nebudeme věnovat návrhu usnesení, kterým se navrhuje, že komise vyzve členské státy k referendum s výhledem o ustavení Evropy suverénních národů. Dospěli jsme k tomu, že to náleží do vnitrostátních pravomocí a proto by to neměl řešit výbor Evropského parlamentu. Také jsme se dohodli, že se bude konat slyšení k elektronické demokracii a to na zasedání 14. a 15. března 2016. Také jsme se dohodli, že AVKO přijme návrh LIBE na organizaci společného slyšení s AVKO v únoru v rámci zprávy o mechanismu pro demokracii, právní řád a základní práva, protože my přispíváme k této zprávě stanoviskem. Naším zpravodajem je George Sheplin. Vychází to z pravidla 53+, plus, což je posílená spolupráce a už máme dohodu mezi předsedy o tom, jak ta spolupráce bude vypadat. Také jsme se dohodli, že datum návštěvy AFKO, kam zveme všechny členy u dvora v Lucemburku, proběhne 17. února příštího roku, ale to bude samozřejmě záviset na tom, jestli bude Soudní dvůr připraven přijmout nás tento den. Ale prozatím máme problém s termínem my, ne oni. A další věc na pořadu jednání je také mé sdělení, protože já jsem předsedala při cestě našeho výboru do Washingtonu a do Londýna. To bylo v listopadu. A já velice krátce začnu cestou do Washingtonu. Tam byla celkem početná delegace, zástupci různých politických skupin a já myslím, že to byla velmi důležitá návštěva. To, že AFKO, což není sektorový výbor, protože do USA většinou jezdí sektorové výbory, které mají zájem na některých sektorech naší ekonomiky nebo politiky obecně, My jsme v podstatě touto návštěvou a prostřednictvím setkání, která se odehrála, prokázali, že transatlantická agenda se dotýká také hodnot a principů a ústavních podobností a rozdílů, což nám umožňuje sdílet informace a navzájem se od sebe učit. A druhá věc, kterou chci zúraznit s výhledem do budoucna, je to, že většinou si v parlamentu stěžujeme, že pokud je o Washington, Situace je většinou taková, že máme několik výborů Evropského parlamentu a návštěvy delegací současně a to není dobré. Já si myslím, že naopak silná přítomnost na jednom místě ve stejnou dobu znamená, že vytváříme silnou kritickou masu Evropy a mnohem víc takových návštěv vytěžíme protože pak zájem o Evropu dosáhne té kritické masy a projeví se to ve všech amerických institucích. Řekla bych k tomu, že potřebujeme víc společných zasedání, když tam jedeme, protože máme podobné zájmy u řady věcí a měli jsme málo společných setkání, ale já myslím, že příště, až budeme takovou návštěvu plánovat, a já doufám, že jednoho dne k tomu dojde, Měli bychom podle mě mít víc společných schůzek. Hodně jsme se toho naučili, každý z nás jednotlivě, ale chci zdůraznit některé věci, protože to byla opravdu dobrá návštěva. Sešli jsme se s velkým počtem amerických institucí ve, ve všech složkách vlády, na státní úrovni, Možná, že se k některým těm věcem ještě za chviličku vrátím, ale myslím, že to bylo velmi užitečné, že jsme viděli některé věci a mluvili s různými institucemi. Viděli jsme ten systém v akci, viděli jsme, jak to funguje. A to bylo opravdu důležité. Byli jsme tam v období, kdy panovalo velké napětí mezi kongresem na jedné straně a výkonnou složkou na druhé straně. Bylo to období takzvané rozdělené vlády, jak oni říkají. A já myslím, že to byl také důležitý zdroj poznatků a porozumění tomu, jak ten systém funguje. A byli jsme tam také v období, kdy začala volební kampaň a probíhala prezidentská kampaň. Sešli jsme se s ředitelem volební kampaně Hillary Clintonové, takže jsme se také dozvěděli, jak celý ten proces funguje tam. A za velmi důležité také považuji, že jsme měli možnost vidět vztahy mezi federální a státní úrovní. Byli jsme na návštěvě v Marylandu a myslím, že do budoucna bychom měli uvažovat o nějakém dalším státě. Tam jsme viděli, jak to vypadá na státní úrovni, ale současně jsme se na to mohli podívat i z úrovně federální, na ty vztahy mezi federální a státní úrovní. My jsme měli velice omezené znalosti o tom, jak to funguje na těch jednotlivých úrovních a já myslím, že Evropa si z toho může odnést hodně poučení z toho řešení, jaké oni tam mají. A v rámci našich povinností jako výboru AFKO jsme také viděli, jak funguje kongres v, kontext, v kontextu transparentnosti, kodexu chování, etického výboru. A také jsme navštívili výzkumné středisko, tam jsme nemohli než závidět tu obrovskou kapacitu výzkumného střediska. Já už to nepamatuju, je tam, myslím, tři tisíce lidí. Hodně lidí tam pracuje. A v této souvislosti jsme byli velice rádi, že jsme začali pracovat na něčem podobném v Evropě, v Evropském parlamentu. Ale myslím, že jsme hodně pozadu v porovnání s jejich schopností podpořit členy kongresu v rešerších, ve výzkumu. A na závěr chci říct, že až pojedeme příště, myslím, že bychom se mohli zaměřit na eh, něco užšího, ten program by mohl být užší, protože to byla taková ta horizontální vize, ale také eh, se nám to všechno podařilo, takže já myslím, že teď se můžeme spíš zaměřit na určité vybrané otázky. A také si myslím, že jsme navázali hodně kontaktů a můžeme častěji zvát zástupce do Evropského parlamentu, do našeho výboru, jako jsme tady měli třeba hlavního vyjednavače pro, pro vyjednavačku pro eh, regulační záležitosti, Rachel Stav, já myslím, že to bylo velice užitečné, ale je tady další potenciál pro další spolupráci. Uvidíme, jak by nám mohla prospět takováto spolupráce, ne na sektorové úrovni, ale na úrovni regulatorní, ústavní. Já nevím, jestli někdo z kolegů, kteří tam byli v USA, chce něco přispět. Teď budeme muset odeslat zprávu. A pořád ještě k USA, dobře, George. Velmi stručně, protože vy jste řekla prakticky všecko. Jedna z věcí, kterou jsem si já odnesl, bylo to, že kongres je úplně jiný zákonodárce než to, co máme v Evropě. Ten stranický systém na povrchu vypadá, ten systém dvou stran na povrchu vypadá podobně, ale ve skutečnosti to tak není. Je a není. Jsou tam velké rozdíly mezi demokraty a republikány a za druhé několik lidí zdůrazňovalo, že vztahy mezi demokraty a republikány ještě nikdy nebyly tak špatné. Oni spolu prakticky nemluví. Mě to opravdu zarazilo. Někdo říkal, Samozřejmě máme předsedy výboru, my jsme zvítězili. Takže to, co děláme my tady, takové to sdílení, to není relevantní. Na mé, při mé předchozí návštěvě Marylandu mě ohromilo, když říkali, že vyzývání do války je dobrá věc. Nechceme takové nesmysly jako nezávislý orgán, který by nám měl říct, kde jsou volební hranice. A naprosto souhlasím s tou výzkumnou kapacitou. Opravdu by bylo dobré, kdybychom tu svou mohli rozšířit. Žádné další připomínky? My jsme se také sešli s těmi, kdo pracují se politickými stranami a také s tím eh, politickým centrem. Tam poukazovali na změny, které probíhají a je to velice důsledné a spolupráce mezi stranami, která probíhala dřív, protože liberálnější republikáni spolupracovali víc s demokraty, ta spolupráce je prakticky pryč a exekutiva, to jsme všechno opravdu pocitovali. a zvlášť ti, kteří jezdí do Washingtonu častěji, vidí, na jedné univerzitě je židle Žána Moneta. Pardon, eh, místo eh, profesora Žána Moneta, je tam skupina profesorů, kteří víc rozumí Evropě a analyzují, co se tam děje. To bylo opravdu zajímavé. Bylo opravdu zajímavé vidět, že na východním pobřeží zřejmě znají a chápou Evropu lépe než na západním pobřeží, ale Stejně je to dost omezené. Nicméně je také eh, zřejmé, že jsou tam zajímavé studie. Takže já myslím, že to bylo opravdu dobré. Takže teď můžeme přejít k té druhé cestě. Vidím spoustu kolegů, kteří s námi byli v Londýně. Takže možná bych měla na chvíli mlčet a nechat mluvit vás, protože já vím, že Josh bude odcházet. Takže možná potom já na konci dodám něco, co vy vynecháte. Nicméně můžeme se podělit s kolegy o tom, jak to v Londýně vypadá pár měsíců před referendem. Mnohokrát děkuji. Já vám nebudu povídat o tom, jak Londýn vypadá, ale řeknu vám, jaký jsem z toho měl dojem. Asi všichni víte o těch čtyřech požadavcích z dopisu Davida Camerona pro předsedu Tuska – já mám celkový dojem asi takový, že z dlouhodobého hlediska, ať už to bude, kdy to bude, se ty podmínky v podstatě nedají naplnit a je velice obtížné představit si, že celý ten balíček je možné do prosincového samitu dát dohromady. A z toho mám pocit, že to bude spíš na únorovém samitu a proto to datum, kdy bude referendum, tam Jde také mimo jiné o to, jestli mohou hlasovat 16-letí. Vyvolává to problém s registrací, pokud ano, a to se nedá udělat příliš rychle, takže to má vliv také na ten termín. Asi by se to dalo udělat rychle, ale já tomu stejně nevěřím. Já myslím, že to nejde. Měl jsem velice kladný dojem z Hillary Ben, z Hillaryho Bena, Jim hodně záleží na Evropské unii, zejména to souvisí se sociálními ustanoveními. Pan Hemon, bývalý premiér, nám je také udělal velký dojem. On nám vysvětlil celou tu koncepci eh, pracovních benefitů. To teď nebudu rozvádět, ale souvisí to s migranty z Evropské unie do Británie a s tím, jestli by měli mít nárok na nějaké benefity nebo jestli musí čekat čtyři roky. A další věc, o které se mluví, je to, že migranti z evropských zemí posílají příspěvky na děti domů, do své vlasti. A to se nelíbí určitým skupinám britské populace. Kromě toho jsme měli velice zajímavou debatu s Alexem Hamodem. Bylo to v podstatě skoro hodina, byl to předseda Skotské národní strany a ten nám řekl dvě věci, které byly naprosto jasné, aspoň ty jsem si odnesl já. Ve Skotsku ti, kteří jsou pro Evropskou unii, jsou, nebo ti, a kteří jsou proti, to je v poměru asi 60 k 40, čili Skotsko je proto, aby Británie zůstala v unii a on, on mluvil za SNP, nechce spolupracovat s žádnou další stranou v kampani. A to je celkem zajímavé, že prakticky všichni říkali ne, strany spolupracovat nebudou. A to je v kontrastu s rokem 1975, kde jsem já sehrál určitou malou roli. Tam ty tři velké strany spolupracovaly, nebo dvě velké strany a liberálové tehdy. A hodně lidí, neřekl bych, že všichni, ale hodně lidí říkalo, že se hodně poučili ze skotského referenda, co udělat, co nedělat a tak dále. A kdybyste chtěli, abych eh, měl nějaký odhad, já mám pocit, že ti, kteří jsou na straně odchodu pro Brexit, mají důraznější poselství a ti, kteří chtějí zůstat, zatím ještě nepřišli na to, co by vyváželo ten emocionální dopad, který má strana, která je pro odchod. A to působí velmi závažné problémy pro Spojené království, které samozřejmě nebude už příliš dlouho spojené, a také pro Evropskou unii, která by pak měla závažné problémy. A to se dotýká i činnosti tohoto výboru. A poslední věc, to se týká Severního Irska. Kdyby došlo na Brexit, pak by Sever, Severní Irsko bylo ve velice obtížné pozici ve vztahu k republice. Byly by tam jiné hranice, byl by možná ohrožen mírový proces. Mělo by to prostě určité důsledky a já mám pocit, že angličanům je to celkem jedno. Nicméně, eh, Richarde, vy jste angličan, můžete mi říct, že se mýlím. Slovo nedám Richardovi, protože ten se nehlásí, ale slovo má Jolajnen. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vy máte určitě pořadí v tom seznamu dobře. A Richard byl pouze kooptován. Já jsem odjel z Londýna jako mnohem větší pesimista, než když jsem tam přijel. Jak říká George Chaplin, ta strana ne, nemá důrazné poselství, mají jednoduchá hesla, říkají, že EU je nedemokratická, jsou to zbabělé, jsou tam jenom nevýhody a mm, špatné věci pro naši zemi. Jsme Britové a proto chceme odejít. A slyšeli jsme, že se lidé ptají, jak Cameron o těch čtyřech bodech přesvědčí obyvatelstvo. Je to těžké, musíte o tom něco vědět. Takže podle mě ty čtyři body nebudou hrát moc velkou roli, pokud vůbec nějakou. Pokud je o výsledek tohoto referenda, Nakonec půjde o úplně jiné věci. A referenda o Evropě jsou velice složitá, protože lidé často neodpovídají na tu otázku, která jim položená, odpovídají na jiné věci, A proto ta kampaň pro má před sebou hodně práce. Mimo jiné ty slogany musí jednoznačně vysvětlit, proč je zásadní a proč je důležité, aby Británie zůstala v Unii. Když začneme nějakou červenou kartou pro parlament a tou uší Unii a podobně, tak to bude ztracený případ. Nemáme nic, co by mnoho lidí na tom ostrově přesvědčilo, že je to pro jejich každodenní život tak důležité. Takže já jsem větší pesimista, než když jsem tam jel. A když slyším, co říká Bill Cash a ostatní, a také, co zaznívá na Downing Street 10, o tom týmu evropské, pro evropskou jednotu, to jsou ti radikálové, kteří chtějí právně vymahatelný závazek od partnerů v EU u těch čtyř bodů, právně závazný. To znamená, že když se smlouva nemění teď, tak se bude měnit později. A když jsme mluvili o transparentnosti v evropské politice dnes dopoledne, musím říct, že tam byly velké pochybnosti o postupech. A pokud na samitu za 14 dnů chtějí za zavřenými dveřmi něco s rychleným postupem schválit, musíme být opatrní, eh, pokud je o to, co je v té dohodě. Já myslím, že nějaká dohoda by být měla, protože většina z nás, pokud ne všichni, chceme, aby Británie zůstala. Takže David Cameron si musí domů něco odvést. To je správné, ale měla by to být lepší Evropa a nejenom lepší podmínky pro Británii. A minulý týden mi jeden francouzský kolega ve Štrasburku říkal, že for nás, a nevím, kdo ještě zveřejňuje takové věci, že když budou lepší podmínky pro Británii, tak my, když budeme u moci, budeme chtít lepší podmínky pro Francii. Pak přijdou Poláci s lepšími podmínkami pro Poláky, Němci s lepšími podmínkami pro Němce a tak dále. A nakonec z toho bude takový švýcarský sír, ale ne Evropská unie. Takže výsledkem musí být lepší Evropa, reformní agenda, kterou můžeme všichni dodržovat, a to je v pořádku, ale pokud si každá země bude vybírat, co se jí líbí a bude stále více výjimek, budu mít velký problém s tím, abych odsouhlasil takový postup. Takže musíme se snažit, aby ta reforma, ta dohoda vytvořila lepší postavení pro všechny, aby eh, nedošlo na roztříštění na základě těch jednotlivých věcí, které každý může chtít pro svou zemi. Děkuji. Je zde s námi paní Diane James z UKIPu, je naším hostem dneska, takže já vám dávám slovo. Eh, mnohokrát děkuji za to, že jste mi umožnili dnes mezi vás přijít. Eh, zajímalo mě to, co říkají předře- to, co říkali předřečníci. Já si naopak myslím, že tady je důvod k optimismu. Eh, určitě tady byla, řekněme, možnost pro Evropu. Možná bychom měli říci, že by tady mělo být něco lepšího pro Evropskou unii, ale euroskeptici asi nevěří, že něco takového je vůbec možné. Dopis pana Tuska eh, panu Cameronovi, jehož mám i kopii, věřím, že i ostatní mají, eh, tak má otázka z něj vychází. Mě by zajímal feedback. Vzhledem k tomu, že ty změny budou vyžadovat jasné a možná eh, velmi komplikované změny smlouvy. Někdo souhlasí s těmi ehm, návrhy, prosím komentujte. A eh, vlastně ta otázka, eh, vlastně, která bude položena, souvisí s tím, že možná někdy v budoucnosti ty smlouvy budou se měněny. Ale samozřejmě to by vyžadovalo shodu, eh, tedy dohodu na radě a eh, členské státy by možná dokonce museli některé to ratifikovat referendy a muselo by to samozřejmě být schváleno všemi 28 členskými zeměmi eh, v souladu s jejich ústavními pravidly. Takže v zásadě Brexit je to vlastně jenom taková Mm, taková směnka, která nemá žádné datum pro splacení, nebo jak to je? Bereme to vážně, protože v zásadě tohle potřebuje eh, Velká Británie vědět. Ehm, já si myslím, že bohužel naši politici s námi ale nejsou, eh, nemluví otevřeně a my prostě tedy potřebujeme eh, se <clears throat> dozvědět tu odpověď, takže děkuji za to, že se mi tady mohla položit tuto svoji otázku. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem úplně dobře nepochopila, jestli už jsme přešli k bodu o Velké Británii, nebo jestli hovoříme o všem dohromadě, proto, proto jsem trošičku váhala, zda mám nebo ne. Abych to vyjasnila, tak původně jsme na, eh, navrhovali dva body, protože chtěl přijít Jonathan. Pak to nebylo možné, takže jsme z toho udělali takhle jeden bod. Eh, grazie. Aha, dobře, děkuji. Tak já, já také, podobně jako ostatní kolegové, jsem se vrátila z Londýna méně optimistická, než jsem tam odjížděla. E, pokud tedy jde o možnost, e, aby nebo setrvání e, Velké Británie v Evropské unii. A mm, domnívám se, že jsme měli tu možnost, o čem eh, kolega Richard hovořil, jakožto výsl- Brexit, který by byl výsledkem celé řady vlastně špatně možná organizovaných nebo špatně naplánovaných událostí a akcí, protože to, co jasně vyplynulo z diskuse s vysokými, s vysokopostavenými zástupci, je to, že vlastně každý z nich už zaujal své stanovisko, ať už je to pro setrvání nebo pro vystoupení z Evropské unie, ale parlamentní výbory a předsedové parlamentních výborů eh, odpovědní eh, vedoucí pracovníci výzkumných středisek a tak dále. Všichni tito lidé potvrdili, že v následujících měsících směr, který směr bude jasný tedy. To znamená jít spíše směrem k ukončení členství. Takže pokud vlastně pokus premiéra by měl sloužit pouze k tomu, aby se sám v podstatě upevnil svou pozici, a k tomu, aby získal určité, <laughs> získal samozřejmě hlasy určité části voličů, které tedy by směrem mohly. A druhá připomínka, kterou bych zde chtěla vznést, se týká bodu, o, kterého zde už, o kterém zde už se zmínil Jolainen, A jde o tohle. Nemůžeme akceptovat to, že Evropa, ve které pravidelně někdo eh, požaduje pro svou zemi lepší podmínky, protože jsme přesvědčeni o tom, že eh, lepší podmínky vzejdou ze společného projektu a ne, že každý se bude snažit pro sebe si ukrojit větší část koláče a získat něco lepšího, nějaké, nějaké výhody nebo lepší podmínky to by vlastně mohlo pouze zhoršit eh, situaci a podmínky v Evropě, což Cameron také nechce, protože sám uznává význam evropského projektu z celé řady důvodů a v celé řadě bodů. Takže podle mě není možné, aby tento návrh eh, byl vyřešen, nebo abychom, aby to bylo řešeno v, nějaké velmi, v něm velmi krátkém časovém úseku, protože pokud, a já tedy nejsem tohoto názoru, ale <clears throat> protože pokud by se měly lépe definovat eh, určité záruky pro národní státy a pro přítomnost neby, národních států v Evropě, a to je v podstatě to, o co zde jde, to samozřejmě. Takže pokud by tomu bylo tak, pokud by to bylo získat záruky, proč té konkrétní věci, tak by se muselo definovat a, a diskutovat a zcela vz, proměnit vlastně zřejmě ta smlouva, nebo ten pakt, který nás jednocuje a podívat se na to, zda lze provádět určité ústupky ne vůči Velké Británii pouze, ale vůči vlastně všem zemím, tak aby jednotlivé země získaly větší svrchovanost. Uh, a, a podívat se na to, zda by v tomto směru byla dosažena většina nebo nikoliv. A možná by bylo možné jít tímto směrem, pokud by šlo o to, abychom chtěli získat větší respekt nebo větší dodržování národní svrchovanosti jednotlivých států, tak potom by bylo potřeba, aby všichni a ne tedy pouze Velká Británie, všichni, kteří toto požadují, aby jasně formulovali, co chtějí, aby formulovali své požadavky ale toto všechno by samozřejmě mělo za výsledek, že by se oslabila politická Evropa. Evropa, která by měla směřovat k jasně k silnějšímu společnému projektu. Takže pokud bychom o tomto měli diskutovat, tak bychom museli hovořit o tom, jak tady tyto obavy které vyjadřují některé státy, které mají například strach z toho, aby nebyly určitým způsobem znevýhodňovány nebo eliminovány z evropského projektu, tak pokud tedy by tomu tak bylo, tak bychom o tom museli diskutovat se všemi, nikoli pouze s Velkou Británií a vyhradit si na to dostatečný čas. A Evropský parlament by měl být v takovémto případě tím, tou institucí, která bude zapojena do této debaty jakožto zástupce evropského lidu, protože nezapomínejme na to, že vlastně státy zastupují, představují své občany a my zastupujeme občany jednotlivých států. My je zastupujeme všechny, zastupujeme všechny evropské občany, 500 milionů evropských občanů. Zatímco ti, kteří zastupují i ty největší země Evropské unie, tak vlastně zastupují své občany, občany té konkrétní země. Prostě paní Merklová například eh, zastupuje 70 milionů evropských občanů, nikoli více. Domnívám se tedy, že Evropský parlament by měl toto jasně připomínat. A Musíme tedy o těchto věcech diskutovat. Mohla by to tedy být, eh, mohla by to být něco, z čeho by vyplynulo právně závazná záležitost, ale v tomto případě by se asi museli otevřít smlouvy a ve smlouvách nebo v rámci tohoto by se potom mohlo jednat o jiných věcech. Ne samozřejmě pouze proto, abychom dali odpověď na eh, otázky Velké Británie, ale také se zabývat věcmi, které zajímají ostatní. Já to nepovažuji za negativní, ale no, no, negativní nebo pozitivní, to samozřejmě závisí na hledisku, z kterého se na to díváme. Ale nikdo si nemůže představit, že toto bychom udělali v nějakém krátkém čase. Corbett. Richard Corbett, prosím. Děkuji. On to byl docela zajímavý takový soubor schůzek v Londýně a já jsem rád, že kolegové se takhle seznámili s, s celou škálou <clears throat> britských pohledů na politické otázky, protože já si myslím, že to je určitě užitečné rozhodně pro ty, kteří to ještě dříve nezažili. E, trošku kontextu, proč máme vůbec referendum, proč nás čeká. Důvodů je několik. Jedním z nich je, jak premiér ukočíroval eh, propast v rámci eh, svojí konzervativní strany ohledně Evropy. Protože konzervativní strana je opravdu, eh, se neschodne na, té, na tomhle tématu. A bylo tedy vlastně ještě řečeno, on řekl před volbami, dávno před volbami, řekl, po volbách se pokusíme opravit e, fungování Evropské unie, celé to zreformujeme a potom dáme lidem prostor e, rozhodnout se. Takhle vlastně e, si sám sobě pomohl ukočírovat nějaké spory v rámci své vlastní strany. Je, je dost dobře možné, že on si myslel v té době, že to nakonec vůbec nebude muset řešit, protože nepředpokládal, že bude mít absolutní většinu. Před tohle to jsou přesně první věci, které jdou pod stůl ve chvíli, kdy se jedná o koalici. Jenomže on tu absolutní eh, většinu získal, takže teď to má na stole. A eh, on zřejmě původně úplně dohloubky nepromyslel, jaké požadavky o reformu má předložit. A teď si prostě musel najít něco, co má vyžádat, co by nebylo úplně triviální, ale zároveň ani nemožné. Eh, protože kdyby to bylo úplně triviální, tak by to nepřesvědčilo zase ty jeho odpůrce v rámci konzervativní strany, ale kdyby to bylo úplně nemožné, tak by nezískal eh, podporu eh, ostatních v Evropské unii. A on předložil tyhle ty čtyři věci. Eh, vlastně tady nejde o optauty z nějaké politické oblasti tady. Nejde o to, že by, že by se chtěli, eh, chtěla Británie přestat účastnit eh, třeba otázek dopravních nebo rybolovu nebo podobně. To, tady, o to tady nejde. V těch čtyřech požadavcích. Každopádně vy víte, co tam je v tom košíku žádostí. A jak říkal Joulainen, vůbec bude v tom nějaký rozdíl za tyhle reformy, eh, za k něm dojde či nikoli. Ehm, ono to tak asi je. Diana James se mnou možná bude souhlasit pro 90% eh, voličů. To tak bude. Ale ono je to strašně důležité pro těch 10 až 15 voličů, eh, včetně právě toho středu konzervativní strany. Cameron prostě musí přijít v ruce s něčím, co vypadá, že něčeho dosáhl protože to prostě přesvědčí tenhle ten segment veřejnosti a Někoho, někomu z nás se ty možná ty reformy nelíbí, ať už je to z pohledu Evropy nebo z pohledu liberistické strany nebo nějakých jiných stran ve Velké Británii. To referendum není pouze ano či ne Cameronovým reformám. To referendum je ano či ne mnohem většímu obrázku možná některé ty reformy potom se můžou e, i pozměnit příštími velký, e, britskými vládami, pokud, to není, pokud nepřinesou užitek nikomu. E, samozřejmě to referendum tam jde o, o mnohem širší věc. Ale je důležité, aby Cameron byl schopen se vrátit domů s nějakým vítězstvím, řekněme. Mně se to možná třeba nemusí nutně líbit, ale takhle to je. A teď jak těžké to bude, to závisí částečně na to, jaké nástroje bude požadovat. Ku příkladu, ta červená karta pro nějaké uskupení národních parlamentů, můžeme říct, vezměte si stávající postup v rámci smlouvy, máme eh, už žlutou kartu, oranžovou kartu a s tím vlastně by se tedy eh, dalo eh, opracovat, že komise řekne ve chvíli, kdy to dosáhne tohohle Prahu oranžové karty, tak prostě automaticky stáhneme návrh. Samozřejmě stejně by to neprošlo radou, kdyby tam proti tomu byla taková míra odporu. Takže ono by to vlastně takhle šlo udělat. Ale pokud bude trvat na změně smlouvy či protokolu, to bude mnohem těžší. To by vyžadovalo ratifikaci 28 národními parlamenty. To by bylo eh, mnohem větším problémem. Takže stejně tak to platí pro to eh, Ever Closer Union, stále bližší unie. Proč bych chtěl pro boha měnit preambuly eh, smlouv, když si přečtete celou tu, smlou, celou tu větu, tak tam eh, vlastně jde o stále bližší unii eh, národů na základě principu subsidiarity. Takže tam eh, vůbec takže nějaké hrozby pro svrchovanost státu jsou mýtem. Vlastně tam vůbec o nic totiž nejde. Ale on se prostě s něčím musí vrátit. V červnu 2014 sice mm, už eh, rada prohlásila, že, že, že tahle ta Ever Closer Union vlastně neznamená nějaký evropský superstát. Ehm, nějaké takové prohlášení samozřejmě by se zase udělat mohlo, to by nebylo problematické, ale pokud bych chtěl eh, opravdu tu smlouvu nějak změnit, to slovo vyškrtnout, tak by to bylo mnohem eh, komplikovanější. A to prostě platí pro všechno, stejně tak jako čtyři roky Eh, jako eh, lhůta, po, během níž nemůže žádný eh, takzvaný migrant z evropských zemí pobírat dávky, i pokud v Británii pracuje nebo pracoval. A to samozřejmě zase bychom potom museli říct, že tohleto pravidlo by potom muselo platit i pro eh, občany Velké Británie, protože jinak samozřejmě by to bylo hned napadeno u, soudu, protože to by byla diskriminace. Eh, nebo prostě můžeme udělat třeba nějaký protokol ke, ke smlouvě, pozměňovací návrh ke smlouvě, který eh, by byl navržen nyní a potom případně ratifikován později, to by taky možná bylo možné, ale vlastně vždycky jde o to, jak on si to představuje, který nástroj, protože samozřejmě se všemi těmi nástroji potom roste komplikovanost toho, jak to schválit. Až, až samozřejmě po tu nejtěžší ratifikaci změn smluv. Tady ale rozhodně nejde o nějaké transfery kompetencí na Evropskou unii. Každopádně stejně budeme potřebovat ehm, jednomyslnost a e, tedy e, ratifikování ze strany <clears throat> dalších členských zemích liberistická strana eh, jednomyslně řekla na, naši, eh, na našem kongresu strany, že budeme v každém případě pro setrvání v EU, takže taková bude i naše kampaň. Je tedy pro nás obrovsky důležité, abychom hlasovali, že zůstaneme v EU. Nyní Barbara, prosím. Thank you. Eh, I'm not, I was not in... Děkuji. Já jsem v té delegaci nebyla, ale přesto se můžu vyjádřit, že? Pochopila jsem to dobře? Zejména tedy eh, o tom dopisu pana Camerona předsedovi rady Tuskovi. Řeknu to italsky. Eh, sono molti je, je tam mnoho poměrně kontroverzních bodů nebo relativně riskantních bodů z ústavního hlediska. Některé návrhy nejsou překvapivé. A ne, nejsou to nějaké opravdové opt-outy formální, jak už jste zaznělo, ale de facto to, co když se zamyslíme nad tím, co požaduje v rámci těch bodů, tak jsou. A co považují za nebezpečné, tak to je vlastně zhoršování Evropské unie ve všech aspektech, zejména eh, s dopadem na jednotlivé cíle a potom také ambice eh, Blaira při eh, bylo vlastně nevytvářet rozmanitou Evropu, ne, ne, nezlepšovat, ale podstatě ovlivňovat stávající Evropu snižováním a ovlivňováním negativních eh, vlastností eh, Evropské unie, které samozřejmě existují od počátku. Jedná se o to, že by Evropská unie v podstatě neměla být nic jiného, nic více, nic méně než zóna volného pohybu, volného obchodu řízená produktivitou a konkurenceschopností. Takže v podstatě nemělo by se směřovat jen k politické Evropě, o čem hovořila Mercedes, ale také vlastně Evropa dlouhodobé, kde, která by vlastně se nezaměřovala na myšlenku sociální spravedlnosti. Nicméně nyní bych se chtěla zmínit o některých velmi rozporuplných bodech. Vůle uvést tam slovo konec nezvratným a právně závazným způsobem, to znamená ukončit všechny povinnosti tak, abychom vlastně měli ještě silnější Evropu a eliminovat ten pojem smlouvy. A to souvisí s dvěma dalšími věcmi. Vlastně omezit co nejvíce společnou legislativu, co, kterou už považují za eh, přehnanou a vlastně Londýn zde spolehá na lidi, s kterými může počítat, se domnívám. Mám na mysli nizozemskou vládu nebo vlády některých zemí východní Evropy. Národní parlamenty by měly mít možnost zablokovat evropské legislativní návrhy, které budou považovány za nežádoucí. Je zde tedy možnost eh, práva VETA, která by byla poskytnuta národním parlamentům. To by tedy mělo smysl, pokud by demokracie a práva jednotlivých členských států byla určitým způsobem ohrožena. Dnes však musíme konstatovat, že evropští občané mají více, větší důvěru ve své vnitrostátní parlamenty než v Evropský parlament. Já samozřejmě nezdílím tuto myšlenku, ale v podstatě je to také to, co vyplývá z výsledku eurobarometru. Nicméně tyto požadavky eh, mají riziko, že by Evropskému parlamentu byly odňaty pomoci a to je velmi závažné. A článek jedna smlouvy konkrétně odkazuje na obyvatele, na občany, na lidi a nikoliv na státy. A tady by to vlastně znamenalo více jednoty soci, spojené sociálními a hospodářskými právy, což také souvisí se článkem 2, které by neměly být omezeny. Takže jsme zde eh, svědky pokusu snížit na minimum záruky, které jsou nyní uznávány smlouvami a získat větší prostor manévrovací pro jednotlivé národní státy a toto platí zejména pro kapitolu týkající se přistěhovalectví, to znamená uzavírání hranic vůči státům, které nejsou členy Evropské unie. Volný pohyb v nových členských státech pouze pokud se zajistí větší konvergence hospodářství, omezení práv pohybu v, uvnitř evropského prostoru. Což se mi zdá opravdu velmi rizik, riskantní, tak to je kritika kritika Evrop, k Evropskému soudnímu dvoru ohledně politiky přistěhovalectví z důvodu naléhavosti a bezpečnosti a sociální stát v krizi. A útok proti Štrasburskému soudu. Já si pamat, nebo ráda bych připomněla bývalou minulou hrozbu Velké Británie, že vlastně odstoupí od Evropské úmluvy o lidských právech, pokud by to veto nebylo akceptováno. A potom bilaterální a mezivládní metoda, ta se mi také zdá velmi nebezpečná. To je metoda, kterou, kde je riziko, a, že by byla využívána a zneužívána pro diskuse, pro jednání. A my si myslím, že to, co chceme, tak je vést seriózní diskuse. Takže pokud by mělo dojít ke změně smlouvy, tak by to mohlo proběhnout pouze běžným postupem revize, tak, aby Evropský parlament a národní parlamenty byly zapojeny do tohoto procesu. A v každém případě by bylo nebezpečné, kdybychom nyní požadovali revizi smluv a opírali se o Cameronův dopis z důvodu, které, už z důvodu, které uvedl už Jo Leinen, tak aby se každý pokusil vytěžit pro sebe větší výhody a co možno největší výhody tedy pro, svůj, pro svou zemi. Já si myslím, že smlouvu možná bude potřeba jednoho dne změnit, ale myslím si, že dnes vzhledem ke stávajícímu stavu každá změna by mohla vést pouze ke zhoršení a jít špatným směrem. Děkuji. I also add only some, some... Děkuji. I já eh, mám jenom pár stručných připomínek ohledně toho dopisu. Ani já nejsem členem eh, této delegace, nebo tentokrát jsem jim nebyl. Eh, byl jsem v té delegaci během minulého volebního mandátu, navštívil jsem takto Londýn několikrát. A ono už tenkrát bylo jasné, že tahle rozprava nás čeká ohledně toho, zda Velká Británie zůstane v EU či nikoli. Já si myslím, že to musíme dát do širšího kontextu. Ten dopis je v podstatě, aspoň tak to vidím já, je politickou snahou propojit politickou otázku ve Velké Británii s evropskou perspektivou. To, co my musíme odpovědět jako Evropský parlament. Tedy ohledně toho, jak budeme doprovázet takovou to interní vnitrostátní záležitost. Já chápu, že ve všech členských zemích probíhá taková ta diskuse, ovšem eh, v některých eh, zemích je to horké téma, jako třeba v Velké Británii a nikde to tak horké téma není. Každopádně tahle diskuse se týká toho, jak evropská integrace reaguje na reálné potřeby evropských občanů a zda tedy občané věří evropským politikám, mají nějakou perspektivu do budoucna, zda budou mít eh, dobré vzdělání, eh, pracovní příležitosti, občanská práva, zdá se Evropa vypořádá s klimatickými změnami a podobně. Tohle to jsou všechno důležité věci, o kterých se samozřejmě diskutuje ve všech členských zemích a pojí se to s tím, jak na to reagujeme i my tady v Evropě. A my jako parlament, co by zástupci, eh, volení zástupci občanů, bychom se neměli vzdávat příležitosti eh, hovořit, eh, vlastně mít eh, tuhletu rozpravu tady na evropské úrovni, ne abychom podlehli nějakým nacionalistickým sklonům. Takže já bych řekl, že jakékoliv řešení, jakákoliv odpověď musí být doprovázena účastí Evropského parlamentu. Nemělo by vůbec být možné reagovat na ten dopis bez aktivní účasti Evropského parlamentu. Jinak bychom se vzdali svých práv. My jsme během polední přestávky um, diskutovali o zprávě paní Breso a pana Broka ohledně toho, jak můžeme interpretovat Lisabonskou smlouvu. Tak prostě by tam byla propast, pokud bychom tohleto nepřevedli i na uh, tuto rozpravu. Takže, abych nehovořil příliš dlouho, tak ještě na závěr řeknu jednu věc. Bojím se, že celou tu rozpravu teďka, eh, eh, pokud ji otevřeme defenzivně, tak eh, prohrajeme. Takže my jako parlament bychom naopak měli do ofenzívy. A Barbara a Joe mají pravdu. Ano, jednoho dne asi budeme potřebovat změnu smlouvy, ale samozřejmě tu debatu musíme připravit. To neznamená, že bychom ji teď chtěli otevírat, ale prostě musíme chápat to, čeho se občané bojí, proč eh, se eh, evropská integrace takto smršťuje na eh, takovéto ehm, reakce typu Cameronova dopisu. Taková by byla tedy moje odpověď. To by pravděpodobně vedlo k negativnímu eh, výsledku v, eh, ve, ve Velké Británii, eh, pokud by se nám to nepovedlo a stejně tak potom i v jiných zemích. Pan Ujezdovský, prosím. Paní převodničonce, šanovní... Paní předsedkyně, vážení kolegové, velmi stručně. Chtěl jsem vám jenom říct, že pokud má Evropský parlament skutečně sehrát v celém procesu aktivní roli, myslím si, že by měl především upustit od, abych tak řekl, centralistického nebo paternalistického přístupu. Možná, že by byla na místě větší empatie, vyšší citlivost hlas Richarda Corbita v této debatě mě přesvědčil. Já neříkám, že bychom měli pocitovat větší empatii vůči Torium, to ne. Já rozhodně chápu, co říkáte, jako výzvu, abychom se pořádně zamysleli nad všemi čtyřmi body, bez předsudků, a pokud je nějaká možnost kompromisu v rámci stávajících smluv, Možná, že toto by byl ten správný způsob. A rozhodně si myslím to tež, zvlášť vidím jistou vazbu mezi částmi návrhů pana Camerona a zprávou, na které se teď pracuje v našem výboru. Mám na mysli zprávu paní Breso a pana Broka. Myslím si, že existuje způsob, jak rozumně odpovědět na tu myšlenku červené karty. Možná, že určité omezení, které si sama stanoví Evropská komise nebo rada, jak pan Brok navrhoval eh, v předchozí debatě, možná, že nějaké hranice, nějaké limity byly na místě, ale i kdybychom se rozhodli, že máme tu správnou kartu, nemuselo by to znamenat paralýzu evropských institucí. Právě možná naopak. Ten mandát by byl naopak silnější a možná, že bychom byli schopni lépe přijímat právní předpisy. Takové možnosti jsou, aspoň tak to vidím já. Máme možnost reagovat pozitivně na ty body, které žádá Cameron ve svém dopise. A ještě jedna věc, vracím se k mandátu nebo k legitimitě. Podle mě bychom neměli usilovat o větší konkurenci mezi Evropským parlamentem a radou, pokud je o mandát nebo legitimitu. Řada z vás uváděla, že jsme vlastně zástupci 500 milionů lidí a rada má úplně jiné zastoupení, když si vezmete Itálii nebo Nizozemsko. Já myslím, že bychom se konečně měli zbavit jakýchsi srovnání a konkurence. Spojme síly, abychom byli celkově silnější jako všechny instituce dohromady. A možná, že bychom se měli pokusit najít právě tady nějaký kompromis, aby se zajistilo, že přimějeme Británii, aby zůstala eh, v Evropské unii. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Už nemáme žádné další žádosti o slovo. Já bych možná také dodala pár slov k doplnění toho, co už bylo řečeno v souvislosti s naší cestou, ale i v širším kontextu. Jak víte, je tady ten proces úvah o tom, k čemu by mohlo dojít v souvislosti s prvním dopisem pana Camerona panu Tuskovi. Uvažuje se o tom i na konferenci předsedů a já vidím, že někteří kolegové, kteří tady mluvili, se také účastnili těch diskuzí jako náhradníci vedoucí těchto skupin. Není zřejmé, jestli parlament jako takový může formálně do celého procesu vstoupit. Je to jednání, které se na nás nevztahuje. A pak tady bude další návrh nakonec po vyjednávání. Pokud zůstane ten košík těch čtyř bodů, možná, že nastanou nějaké slabší věci pro ty jednotlivé věci. A pak možná rada přijme nějaké usnesení a k tomu se jistě potom z politického hlediska vyjádří parlament, ale potom v závislosti na tom, jaké nástroje si zvolíme, se do toho zapojíme nebo ne, pokud to třeba bude změna smlouvy nebo sekundární legislativa. Parlament jako spoluzákonodárce se toho pak bude účastnit, ale z politického hlediska je na nás, abychom rozhodli, jak daleko můžeme zajít, jak daleko chceme zajít jednotlivě, ale i jako AFKO. V září jsme měli první slyšení, jeli jsme do Londýna, můžeme dál uvažovat o tom, jak se zapojit, kromě stanovení těch vlastních nástrojů pro tu konečnou dohodu. A jo, o tom také mluvil. Já jsem tam měla s mnohem větší naději do Londýna na tu návštěvu. na návštěvy všech těch institucí. A když jsem odjížděla, tak jsem byla mnohem menší optimista, ale jsem rozhodně přesvědčená, že ten balíček je velice důležitý pro premiéra Camerona, aby předvedl nějakou dohodu, ale ty věci, na kterých bude záležet, podle kterých se občané budou rozhodovat, jsou nakonec mnohem širší v tom smyslu, že zřejmě musí jít o bezpečnost a to všichni chápeme, ale také bylo výslovně zmíněno, že britská veřejnost se staví velice kriticky k tomu, jak kontinent nebo Schengen zvládá migrační krizi. Já myslím, že ta otázka tam je a můžeme si jenom držet palce, ale pokud se nám to podaří, pokud se nám podaří před referendem ukázat, že ve věci migrace a uprchlické krize se věci pohybují správným směrem a nastala úleva a pozitivní změna a rozhodně by to pomohlo v konečné fázi diskuze před referendem. Ale druhá věc, a na tom se asi všichni shodneme, je to, že jde o britskou identitu v evropském kontextu. A myslím, že další kolegové ještě zmínili, že to musíme řešit společně, a já s vámi souhlasím, musíme se na to podívat. Nechci zdržovat, ale já myslím, že pro nás je tady ještě otázka, protože máme ještě před sebou zhruba půl roku. Já nejsem optimista, ale myslím si, že v prosinci se ta dohoda neuzavře. Ale já doufám, že základy budou natolik připravené, že únorová ráda to dokončí. Ale jestli to bude stačit k tomu referendu, to nikdo zatím neví. Takže ještě máme pár měsíců, abychom se zamysleli nad tím, co můžeme jako AVKO udělat, protože konečná úloha parlamentu může souviset s tím, co dělají politické skupiny. Já nevím. Politické skupiny jsou velice řevnivé, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ale pořád máme ještě pár měsíců, a cokoliv, co vás jako koordinátory případně napadne, co ještě dalšího bychom mohli udělat, ehm, požádáme pana Fola, aby nám občas podával informace o tom, jak vypadá vyjednávání. Slíbil, že přijde v lednu, uvidíme, ale jestli jsou další možnosti. Pokud už nemáme žádné další věci, tak já bych tuto diskuzi uzavřela. Mnohokrát vám děkuji. Omlouvám se. Já s vámi souhlasím. Všichni, všechny politické skupiny se zamyslí nad tím, co můžeme udělat, abychom napomohli nějakému řešení, dobrému řešení, abychom si Spojené království udrželi v Evropské unii. Ale také musíme připomnět úlohu Evropského parlamentu. Prozatím je to další mezivládní postup, takže musíme připomenout, že jsme plně zapojeni do tohoto procesu. Není možné přehlížet nějakou evropskou instituci v tomto procesu, takže se nad tím zamyslíme a promluvíme si o tom, jaký postup by byl nejlepší, abychom se zapojili správným způsobem z institucionálního hlediska, ale také eh, důrazněji z politického hlediska. Děkuji, protože co se výboru týče, AVKO je zásadní z ústavního hlediska, ale EMPLO, IMKO, další výbory se zřejmě také zapojí. Já jsem už před pár týdny poslala v této věci dopis předsedovi Šulcovi bez nějakých konkrétních věcí, ale s tím, že jsme připraveni spolupracovat. Dobře, takže uzavřeme tento bod a poslední bod je stručná informace o tom, jak na tom jsme, co se týče meziinstitucionální dohody. Kifrhofstadt až uzavře v prosinci diskuzi, snad znovu přijde do našeho výboru a do jury. Jen chci připomenout, že když jsme začínali před letními prázdninami. Měli jsme můj neformální materiál o tom, jak to je v AVKu. Já myslím, že vyjednavači to hodně využívají. Pak přešla iniciativa na konferenci předsedů. Předseda Schulz chtěl předsedat celému procesu. Potom jmenoval pana Frhovštata vyjednavačem a předsedové dvou výborů byli vyzváni, Jury a Avko byli vyzváni, aby přišli na konferenci předsedů, když pan Verhofstadt podává zprávu o vyjednávání. Vyjednávání probíhají na politické úrovni. Pan Verhofstadt vyjednává s Nikolasem Schmidtem z Lucemburska a s panem Timmermansem z komise, ale hodně se také pracuje na technické úrovni. Úředníci z obou institucí projednávají technické aspekty Možná si také vzpomínáte, že máme deset kapitol, o kterých se vyjednává. Zatím máme pět vyjednávacích linií, které byly uzavřeny na politické úrovni. Pokaždé, když pan Pruhovštad podává hlášení, vyjadřuje spokojenost s atmosférou při vyjednávání, s otevřeností vůči návrhům parlamentu. A my tady doufáme, že se to projeví také ve výsledcích vyjednávání. Tento měsíc se na politické úrovni v podstatě uzavřely eh, linie 6 a 7, teď je to tento týden nebo 5 a 6 a teď 7 a 8, já už nevím, ztrácím přehled, ale jde o dopad a implikace a implementaci a sdílení břemena a tak dále. A pak ještě tento týden budeme navíc k tomu, co se projednává teď, projednávat na poslední, ještě v prosinci, a Guy Verhofstadt doufá, že to, to celé uzavře v prosinci na politické úrovni. Samozřejmě nemůžeme mít stoprocentní jistotu v této fázi, ale podle jednacího řádu, jak víte, je AFKO výbor, který je příslušný ve vztahu k institucionálním záležitostem a to znamená, že máme také na starosti posouzení meziinstitucionální dohody i v této věci. To vychází z jednacího řádu a znamená to, že až to celé bude uzavřené, AVKO připraví návrh usnesení, ve kterém se doporučí postoj parlamentu na plenárce. A pokud to půjde tak dobře, jak říká pan Frhovštad, mohlo by to znamenat, že na konci února už budeme mít dohodu, výsledek vyjednávání. Takže v průběhu března bychom se na to mohli podívat a navrhnout zprávu. A snad bychom mohli v dubnu hlasovat ve výboru AFKO. A to by znamenalo, že v květnu se to dostane na plenárku ale eh, to vychází z těch optimistických předpokladů, které vyplývají ze zpráv GF Verhofstadta. Samozřejmě může nastat zdržení. Tak na tom tedy jsme dnes. A pokud vím, že až Ký bude k dispozici příště, zřejmě v lednu, mohl by na naší schůzi přednést informace o celkové dohodě a může s ním proběhnout diskuze. To je z mé strany k tomuto bodu vše. A pokud nemáme nic dalšího, je schůze uzavřena a děkuji, že jste přišli odpoledne. Děkuji vám. Uh, I'm sorry, it's apparent... Já se omlouvám, údajně to poslední zasedání před Vánoci, takže přeji všem všechno nejlepší.